Good afternoon, ladies and gentlemen. We will start. Um, Dobré odpoledne, dámy a pánové začneme. Ještě se k nám možná někdo připojí, ale podle časového harmonogramu bychom začít měli, takže už nestrácejme čas. Já jsem velice ráda, že mohu spolupředsedat tomuto jednání. Vítáme zde pana komisaře Thierry Bretona eh, jménem našich obou výborů, eh, ITRE, pan eh, Busoj je předsedou ITRE, ten bude naše dnešní zasedání uzavírat. Já začnu eh, jménem IMCO s krátkým úvodem. Jak patrně všichni víte, digitální eh, éra, ve které žijeme, je charakterizována nově se objevujícími technologiemi, překotným rozvojem a vývojem. E, jsou to e, různé e, výzkumy a vynálezy spojené s umělou inteligencí. Přicházíme teď do situace, kdy se ocitáme tváří v tvář obrovským možnostem, ale zároveň velkým výzvám, velkým otázníkům. A samozřejmě tyto nové technologie budou eh, předmětem jednotného trhu a ochrany spotřebitelů. Takže je tady celá řada aspektů, které musíme zohlednit a budeme hovořit o formalizaci pravidel, o zajištění eh, bezpečnosti, standardizaci, odpovědnosti za výrobky, informacích o eh, výrobcích pro spotřebitele a to je všechno nutné, pokud chceme mít rovné manévrovací pole a důvěru spotřebitelů. Chtěla bych tedy teď již bez dalších vytáček přivítat pana Thierry Bretona, komisaře. Po jeho prohlášení budeme samozřejmě bedlivě sledovat eh, eh, jak se věci budou vyvíjet. Rádi si od něho vyslechneme informace o chystaných dokumentech ze strany Evropské komise a e, budeme sledovat legislativní iniciativu komise. Teď ještě pár e, e, připomínek organizačního charakteru. Nejprve pan komisař 15 minut, pak budou otázky, nejprve 14 otázek v prvním kole od, veři, od frakcí a koordinátorů z ITRE a kont a potom tedy budeme z, e, pokračovat dál. Budeme e, pokračovat druhým kolem 20 otázek a tam budou mít poslankyně a poslanci čas na otázku e, v délce jedné minuty, pak bude pět minut na odpovědi ze strany komisaře a pak ještě můj kolega, pan eh, předseda Busoj a pan komisař budou mít závěrečná slova a přesně v šest ukončíme naše zasedání. Takže teď už bych ráda dala slovo panu komisaři Bretonovi k jeho eh, prezentaci. Pane komisaři, prosím. Eh, paní předsedkyně, děkuji. Vážené poslankyně a poslanci, členové a členky výboru IMCO a ITRE, jsem velice rád, že se zde dnes mohu před vás eh, posadit a hovořit s vámi, s členy těchto dvou eh, výborů. Eh, Teď eh, jsme zasedali v kolegiu, pak byla eh, tisková konference a má první návštěva eh, z Evropské komise ven byla sem k vám do tohoto zasedání obou výborů IMCO a ITRE. Takže teď s dovolením přejdu do své materštiny, do francouzštiny a e, počkám, než si nasadíte sluchátka, ale těch je, e, jak vidím v sále, méně a méně, z čehož mám radost. Takže teď bych e, chtěl s dovolením stručně s vámi probrat, o čem jsme dnes hovořili na zasedání komisařů v kolegiu. Je to téma, které je velice důležité. Jedná se o naše digitální strategie v rámci celého evropského kontinentu na celé období, které je před námi. Jsou to takové tři hlavní směry, jak jsme to dnes popsali, nejprve digitalizační strategie pro nadcházející léta, což je především velice přesná cestovní mapa s několika rozměry e, následně, a to je skutečná premiéra. Se jedná o evropskou strategii e, o datech. E, e, to je něco, na čem mi hodně závisí, protože data jsou v samém centru té e, digitální transformace a opravdu hodně promění naší ekonomiku, průmysl, společný život. A za třetí je to Bílá kniha o umělé inteligenci, která podrobně hovoří o našem přístupu směrem k té, na té cestě k excelenti, excelenci. Ta Bílá kniha bude předmětem širokých konzultací v následujících třech měsících a já vím, že se jich eh, také zúčastníte a eh, hodně se těším na eh, výměny názorů právě po a během této konzultace. Abychom tedy, jde o to, abychom vytvořili digitální budoucnost našeho kontinentu. Jak všichni víte, ty transformace jsou velmi hluboké a jsou generovány především digitálními technologiemi, eh, které každodenně vidíme. Jeden cíl je jasný a já ho chci stručně schrnout. Technologie samozřejmě musí sloužit zájmům našich občanů a ne smí to být naopak. To znamená, pracovní podmínky musí být eh, přesnější, bezpečnější i s používáním těchto technologií, které musí eh, odrážet naše Eh, hodnoty a naše základní Eh, eh, práva a eh, musí být používány v bezpečnějším, zabezpečnější, více zabezpečeném prostředí. Můžeme tady jmenovat jednotlivé sektory, kde to tak musí být učiněno. Naši spoluobčané musí mít také možnost se bezpečně, v maximální bezpečnosti, to je velmi důležité, a ať je jejich věk jakýkoliv pohybovat v tomto novém světě. Eh, v tomto novém světě technologií. Ehm, jsme velice bedlivě velmi sledujeme, aby e-, rovnost byla zachována eh, jak osobní, tak na eh, profesní úrovni to, co dnes představujeme, je také obrovská příležitost pro Evropu, pro naše podniky, které potřebují rámec, budeme o tom hovořit, eh, tak, aby se znovu eh, nadechly, aby se rozvíjely, aby mohli sdílet všechny tyto hodnoty eh, a data, která vytvářejí, abychom všichni mohli spolupracovat v rovných podmínkách jasně definovaných. A chtěl bych tady tři, zmínit tři důležitá témata. Především Kapacita Evropy, aby se stala eh, skutečným lídrem v digitální oblasti, bude záviset na tom, jak si osvojí ty technologií a jak zajistí bezpečnost těchto technologií. Tomu jsme velmi oddáni. Proto budeme muset investovat společně, Unie, členské státy, průmysl eh, a také rozvoj, územní rozvoj v rámci 5G a další oblasti. Eurodigital musí být tedy na úrovni našich ambicí a já hodně spoléhám na vás, na parlament, abychom eh, v tomto směru mohli počítat s vaší maximální eh, vstřícností. Eh, potom je tady otázka spolupráce v kyberbezpečnosti. To je eh, nutné, abychom nejprve zlepšili naší kapacitu reagovat na kyberútoky. Hovořili jsme o tom také v souvislosti s, s rozpravou o 5G a do konce roku budeme také hovořit tady s vámi o nové strategii v boji proti kyberútokům. Dále nemůžeme již eh, akceptovat situaci, když eh, některé z našich platform jsou v nebezpečí eh, takovým tím přístupem laissez-faire a jde také o rovné otevření našich trhů. Někteří patroni, někteří vlastníci těchto platform, tak jak jsme s nimi už hovořili, uznali a poznali, že to budou muset změnit ten svůj přístup. A už jste mě slyšeli, jak jsem řekl, Eh, je to na platformách, aby se eh, přizpůsobili Evropě a ne naopak. A samozřejmě v tomto směru budeme konat. Eh, teď jde o takzvaný Digital Service Act, Eh, který připravujeme na konec roku. Tam budou jasněji stanoveny odpovědnosti i platform. Vy jste o tom také hovořili. U některých obsahů se jedná o naprosto zakázané, nepřijatelné obsahy, které budou muset zmizet. Také jde o to, abychom tady měli eh, regu, eh, regulační rámec ex ante, tak abychom mohli kontrolovat věci a e, to jde o kontrolu trhů získaných některým, některých e, platform, které se staly takovými strážci, e, velice drsnými strážci, což už teď v přístupu na některá místa, na některé trhy, což samozřejmě narušuje vnitřní trh. A teď otázka umělé inteligence. To je velice, velice důležité téma. E, zase není umělé inteligence bez dat. Asi deset let to trvá, co postupně narůstá význam e, dat a víme, jak se prostě čím dál tím více propagují e, platformy. Vidíme to všude, ne pouze v Evropě, ale jinde. Často se s tím děláme starosti. Ty platformy bují všude, v Americe, v Číně. A já tady chci hovořit velice jedno duše a bez jakékoliv arogance velmi upřímně upřímně nastavení těchto, zahájení eh, činnosti těchto platform před 10-12 eh, lety eh, teď hovoří e, starý inženýr, kterým jsem, nebyla to nějaká mimořádně sofistikovaná technologie před těmi 10-12 lety. Je to prostě základní e, technologie, která byla použita, tady se e, koupilo či ony komponenty a vytvořily se platformy, které se rozvinuly tak, jak se rozvinuly, protože samozřejmě měli okamžitě přístup k obrovskému množství potenciálních klientů, kteří generovali byly ty, e, ta data, osobní data, která byly vlastně e, e, stažena těmi platformy, proto jsme také reagovali. Reagovali jsme bravo parlamentu, který v tomto byl velice bedlivý, a velice obezřetný a takže vznikly tady tyto platformy a e, my jsme si najednou začali trochu říkat, jestli jsme ten boj neprohráli. V té první fázi, já to musím takhle říct, o čem hovoříme vlastně. Hovoříme o období před 10-12 lety, nemluvíme o období před 50 lety. Je to prostě něco nového, dost výrazně to modifikuje Eh, spotřebu a komunikaci, eh, pak jsou tady trochu systémové dopady eh, na naše demokracie a proto musíme konat. A bylo to tady také řečeno, je tady nová vlna, která se před námi objevuje, to je vlastně eh, vlna dat, ne snad osobních, ale už průmyslových, berte to v tomto širokém slova smyslu. Jsou to údaje o eh, údajích, které vyplývají z těch všech propojených objektů, eh, z toho, co nazýváme internetem věcí. V roce 2030 očekáváme nějakých 500 miliard eh, propojených objektů. Eh, všechny budou mezi sebou inter, eh, realizovat interakce a dovedete si představit, co to vlastně všechno znamená. Je to propojené ve všech oblastech, včetně zdravotnictví, a ve vlastně všech lidských činnostech. A to vše je možné a bude možné díky rozvinutí systému eh, sítě 5G. Takže teď jsme tváří v tvář této gigantické vlně, která se před nás valí a já už jsem to měl možnost říct od počátku lidstva až do dneška. Je to 40 miliard eh, eh, dat a tento počet v následujícím krátkém období 18 18 měsíců se zdvojnásobí a tak tomu bude e, každých 18 měsíců a e, Evropa představuje v tomto směru e, zvláštně, zvlášť atraktivní místo, protože my tady máme stále ještě nerozvinutější průmyslovou základnu a ty, ta data budou vlastně vyvěrat z této obrovské průmyslové základny a také e, o to rychleji, že to bude prostě na základě rozvoje e, sítě 5G. Budou tady aplikace umělé inteligence, které budou také naskakovat ve velkém ve velké rychlosti. Samozřejmě potřebujeme infrastruktury, které by to všechno umožnily. To zatím nemáme. Pilotovat nějakou platformu je sofistikované, ale není to komplikované. Pokud máte pilotovat nějakou platformu, která má e, podporovat průmysl, tak tam už je potřeba určitou robustnost, je tam potřeba ochrana před e, kyberútoky a tak dále. My to musíme e, rozvíjet na našem kontinentu ve, pro naše firmy, takže komise z vaší podporou je připravena investovat 2 miliardy eur e, do projektu e, Aliance evropských platform pro služby ve veřejném zájmu a jde o něco, co půjde e, směrem k podnikům, k firmám, můžeme tomu říct ně, slovem jako platform Cloud Wedge a pak tady budou zase další eh, platformy kolem iniciativa Euro až plus. A pak je tady ještě ta další vlna, další teda úroveň umělá inteligence. Chci tady poděkovat parlamentu, protože jste byli obrovsky aktivní, celá řada z vás. Všechny ty dokumenty, které jste vypracovali, nám hodně v komisi pomohly, v naší reflexi, hodně jsme se jimi inspirovali. A eh, pokud máme otevřít teď tuto širokou diskuzi na základě Bílé knihy, tak se skutečně chceme pokusit eh, vytvořit strukturu, která vnukne důvěru našim eh, spoluobčanům. To je velice důležité, protože eh, občané se trochu určitých věcí obávají, je to legitimní, je zásadní, je Eh, v tomto eh, informovat, posílit, eh, pozor na ty algoritmy, které vlastně tvoří postupně naší Evropu, které vznikly v celé dlouhé řadě let a které se vztahují ke všem různým oblastem našeho života, našich hodnot a tyto algoritmy to musí reflektovat a proto je zapotřebí se zabývat jak užitím, a budeme tedy definovat eh, aplikace, které mohou být riskantní či vysoce riskantní. Tam budeme muset intervenovat, musíme definovat, to představuje hlavní nebezpečí pro nás například v medicíně, eh, tak eh, tam samozřejmě e, je třeba e, vědět, dejme tomu u chirurga, který dělá operaci srdce, jak ty algoritmy e, fungují, zdali je to kompatibilní, zdali ty údaje, které jsou využívány, byly zcizeny, zdali byly kalibrovány, zdali byly vynal, získány eh, legální cestou, takže u některých algoritmů eh, a to může být jak pro Evropu, tak pro další eh, kontinenty. Eh, je třeba samozřejmě se také soustředit na to, abychom to mohli nějakým způsobem ovlivňovat, měli k tomu co říct. Pak jsou tady eh, kritické další věci, například označování, aby bylo jasné, co je uvnitř, takže je to celá řada případů, celá řada situací, které budou v rámci celé té konzultace upřesněny. A chci ještě připojit jednu věc, co se týče legislativy ex ante, budeme zde zohledňovat všechno to, co nám bude eh, říkáno. Máme tady DSA, takže pokud chceme dělat legislativu, tak se o to můžeme opřít a nám to umožní, abychom měli takový legislativní rámec, který společně s vámi nám umožní e, ty věci právně e, regulovat tam, kde to bude e, nutné. Takže tady vám ještě věnuji 15 vteřin, paní, komi- paní předsedkyně, navíc, které jsem nevyužil. Děkuji, pane komisaři. A můžeme začít s otázkami. Nejprve je to první kolo. Eh, a to jsou koordinátoři, pan Šváb, koordinátor za EPP ve výboru IMCO. Děkuji, pane komisaři, děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve říci, eh, že tedy frakce EPP rozhodně uvítala velice komplexní a holistický návrh, který komise vypracovala k této problematice. Zároveň chci říci, že nemáme dost času na to, abychom eh, tedy eh, váhali s tím, jak posílit důvěru evropských občanů a občanek eh, v tu v umělou inteligenci a technologii, protože musím říct, že tato důvěra v nové technologie je ohrožena z mnoha směrů a proto je naléhavě třeba přijít s novou strategií, která znovu obnoví důvěru občanů v nová technologická řešení. A za druhé, co je pro nás také důležité, je to, aby Evropská unie z tohoto nového nastavení technologií vytěžila co nejvíc pro všechny skupiny občanů, mladé, staré, pracující, studenty a podobně. A proto je důležité, abychom si vybrali vlastní cestu, abychom nekopírovali Čínu, a o to nebudu víc rozvádět ani Spojené státy, ale abychom zvolili cestu, která nám umožní prosazovat naše evropské hodnoty. A k tomu bych rád připomněl dva či tři prvky, které jsou pro nás důležité v tomto návrhu, ať už jde o uživatele, o e, nabídku, která, by, která doposud byla tedy e, regulována ex e, post ante, ale nyní do budoucna by měla být regulována ex ante. A měla by vlastně umožnit nastavit hospodářskou soutěž tak, aby um, motivovala evropské podniky k větším inovacím, jinak nebudou mít uh, šanci. Samozřejmě přílišná regulace není asi ten nejvhodnější přístup, ale protože Evropa nyní zažívá určitou technologickou revoluci, je třeba, aby naši občané na to byli připraveni, aby byli chráněni, aby nebyli na té straně, která bude poškozena. A proto tedy doufám, že mi odpovíte na otázku, pane komisaři, jak dosáhnout toho, aby ten jednotný vnitřní trh 27 členských zemí v digitální éře zajistil rovné podmínky pro všechny prostřednictvím technologické inovace a přispěl hospodářskému růstu. Jak tedy zajistíme, že tento technologický vývoj bude překračovat všechny hranice, nejenom ty pozemní, ale také tedy mezi jednotlivými technologii. A tím tedy uzavírám svoje vystoupení. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Merci, eh, merci. Eh. Děkuji. Mm, pane Švábe, za vaší otázku. Eh, ona se skládá ze dvou částí. Jednak důvěra. Je pravda, že cokoliv děláme je právě proto, aby vznikl rámec důvěry. Ale máte pravdu, že nejde o to regulovat něco dřív, než vzniknou samotné aplikace. To by bylo poněkud riskantní eh, regulovat ex ante, jestliže Ehm, by to ještě nebylo, takže aplikace již existují a ehm, ta prezentace má jaksi dvě nohy. Na jedné straně jsou osobní data a algoritmy s osobními daty a to je všechno to, co my vidíme a e, vzhledem k tomu, co jsem říkal, vytvoříme určitou regulaci a certifikaci, ta bude pro každého, bez diskriminace a, u vysoce rizikových a ostatních, tak aby všechno, co se týká osoby, e, e, soukromí e, osob, aby ty algoritmy odrážely naše hodnoty. A pak je tu ta druhá vlna, tam jsme hovořili o tom, že máme výhodu, oproti ostatním kontinentům a proto jsem také mohl říci, že ta bitva o průmyslová data začíná teď, protože tady v Evropě se toho nejvíc vytvoří. Všichni chtějí sem přijít a proto je potřeba, aby to prospělo hlavně prioritně našim podnikům a je třeba vytvořit rámec, regulační rámec, takzvaný Data Act, aby všechna data, která jsou produktována v jednotlivých odvětvích v každém hodnotovém řetězci každého podniku, ať už je to v letectví nebo automobilovém průmyslu, farmaceutickém průmyslu, ve financích a jejich vlastní platformy s jejich vlastními aplikacemi, které už jsou přeshraniční, tak tady už můžeme vytvářet ten nový jednotný trh s daty a průmyslovými daty, možná snáze, než jak to eh, šlo s osobními daty, vzhledem k našim kulturním rozdílům, eh, které jsou současně i naší silnou stránkou v Evropě. Děkuji nyní Kristian Eller, koordinátor za EPP ITRE. Um, Děkuji. Vám mohu říct, že máte podporu EPP. Vy jste slíbili ambiciozní přístup a to jste skutečně splnili. A já jako koordinátor si myslím, že je důležité dívat se i do budoucna. Na té praktické úrovni ovšem máme na jedné straně regulatorní rámec, ten máme do určité míry v rukou, ale pak je tu také problematika rozpočtu, který na to vyčleníme. A tady tedy pak eh, hodně záleží na politickém ochotě členských států. A my bychom rádi udrželi určitou míru ambicioznosti, ale pokud toho máme Eh, dosáhnout, potřebujeme jinak a úplně nově nastavit interinstitucionální rámec. Vy jste správně odkázal na evropskou strategii v oblasti ochrany dat. Ale pravda je, že to je tedy zatím strategie a nepadla žádná rozhodnutí na ochranu dat. Ta věc je pořád otevřená a my, tedy se, teprve, my se tedy stále vlastně dozvídáme nový vývoj. Je tedy otázka, jak by měla vypadat interakce mezi všemi třemi institucemi tak, aby se nám opravdu podařilo naplnit naše cíle. To též platí o rozpočtu. Máme v podstatě tři zdroje ze tří eh, rozpočtových kapitol, ze tří různých programů, včetně programu na výzkum a vývoj, ale Teď je otázka, zdali jsme v rámci těchto programů zvolili skutečně správné priority a zdali tedy členské státy politicky budou s našimi prioritami souhlasit a zdali se podaří najít prostředky v rozpočtu na jejich financování. Celá řada komisařů má velkorysé plány a chtěli by navýšit zrovna jejich část rozpočtu, například komisař Timmermans je velice ambiciozní v této věci. Čili eh, co si vy myslíte o tom institucionálním nastavení a co lze udělat do konce roku? Merci, monsieur. Děkuji, mm, pane Helere. Máte pravdu. Ehm, musíme eh, na ty ambice eh, přidělit odpovídající prostředky. Za prvé, ambice jsou jasné, existují a co je důležité, je potřeba, abychom všichni byli přesvědčeni, a to jsme, že máme na to být aktivní a ofenzivní v této nové vlně, která se před námi otevírá a ne jenom následovat špičku. A to říkám zcela upřímně, a e, vycházím z reality ekonomického a průmyslového světa, jak existuje v Evropě a jak jej dobře znám. A samozřejmě to vyžaduje zdroje, prostředky a co se týče definice a realizace platform otevřených, ale zabezpečených, co se dat týče, tak jsme odhadli tu částku na 2 miliardy, abychom měli takovou alianci jako třeba ta, které jsme dospěli v bateriích všechny podniky vědí, že ty potřeby existují, řešení ještě neexistují, je potřeba postupovat rychle, aby se to povedlo. A také ale máme peníze v programech, které na to můžeme využít, to jsme už zjišťovali, takže si myslím, že eh, to také bude možné díky rozpočtu, který je na stole a který nebude omezen oproti tomu, co má být projednáváno v nadcházejících dnech a, a hodinách. Takže máme další, máme další nástroje, které lze využít, třeba prostředky na duální eh, technologie, třeba v šifrování, protože tam budou potřeba e, aspekty šifrování pro průmyslová data, takže jsme přemýšleli, co všechno by se dalo využít a v rámci existujícího rozpočtu si myslím, že dokážeme dát dohromady dvě miliardy, abych odpověděl na vaši otázku. Mrs. Um, Crystal um, Paní Šaldemos, koordinátor za SND MKO. Děkuji, pane komisaři, děkuji za tento opravdu zajímavý úvodní příspěvek. Já jsem ještě neprostudovala celou tu bílou knihu, ale považuji za velice vhodné, eh, že se vlastně opírá o takovou poměrně velkorysou vizi. Ovšem teď musíme najít správný způsob, jak ji naplnit. Zatím je to dobré, ale já jako sociální demokratka dbám na to, aby tato digitální transformace neměla negativní dopady. Komise se zaměřuje na průmysl a podniky. Ale můžete nám tedy vlastně zaručit, že tato digitální transformace nepovede k blíživé deregulaci jednotného trhu? Deregulaci, která by ohrozila postavení občanů? Já si myslím, že transformace a, a regulace by měly jít ruku v ruce. A že tam, kde je to nezbytné, bude třeba regulovat. Ale pak je otázka, jaký konkrétní dopad to bude mít na jednotlivé občany, na jejich životy. Jak tedy vlastně hodláte zajistit určitou míru ochrany občanů eh, v tom každodenním životě, tam, kdy jde o, nasaz, tam, kdy jde o použití technologií jako umělá inteligence a podobně. Pomůže to skutečně zlepšit eh, život běžného občana? Pod, za, pocítí na vlastní kůži potenciální přínosy? Bude to skutečně užitečné pro uživatele, nejenom tedy pro podniky, podnikatelskou sféru? Děkuji, pan Brto. Děkuji, paní Skaldemoze. Vaše otázka je naprosto zásadní a já bych chtěl říci, že o tom jsme dohloubky diskutovali v rámci kolegia, sociální aspekty, doprovod, vzdělávání. To je naprosto stěžejní eh, aspekt tohoto programu. Ano, máte pravdu tento vývoj, který nadchází, neproběhne za dva roky. To bude déle dobější proces, déle doba revoluce, která bude velmi hluboká, ale současně nám to dá čas i povinnost okamžitě se připravit tak, aby byla prospěšná pro všechny a nikdo nezůstal stranou. Jedna část vaší otázky je zvlášť zajímavá a tomu věnujeme mnoho času a to je, aby nedošlo k deregulaci vnitřního trhu. Jednota a síla vnitřního trhu je to všechno, co, čeho jsme společně dosáhli, to jsou ty naše společné normy. Někteří je kritizují, někteří chtějí kri- eh, Unii opustit, protože má moc norem, ostatně k ním sami přispěli, ale to je naše síla. To znamená, my to nemůžeme eh, použít proto, abychom je rozebrali ehm, nejde o to je eh, jak si rozplést, protože tato eh, eh, síť, to je to, co nám pomáhá a to se týká třeba platform, které poskytují služby a přemýšlíme, jestli ti, kteří tam pro jejím prostřednictvím pracují, jestli jsou tedy zaměstnanci a nebo podnikatelé se všemi nejistitami, které to představuje. Takže to je obsahem právě té bílé knihy a těch našich úvah. Proto my navrhujeme regulační rámec na evropské úrovni, aby to bylo harmonizované, protože Eh, nástup těchto platform umožní, jestliže se to zpracuje dobře, urychlit vnitřní trh a nikoli jej poškodit. My budeme dělat všechno pro to, aby jsme jej urychlili a současně zachovali naše hodnoty. Thank you. Děkuji. Paní Patricia, to je koordinátorka SND a ITR. Děkuji velice stručně. My jsme eh, velice ocenili vaše reakci na vystoupení eh, pana Zuckerberka. Je potřeba tyhle lidi pohnat k zodpovědnosti. Ačkoliv tedy těto lidé neustále popírají pravou podstatu věcí, měli by však nést odpovědnost správního i daňového pohledu. A za druhé, Evropa byla schopná a bude schopná do budoucna nastavit eh, řádný regulatorní rámec pro ochranu soukromí dat a tak dále. Ale měli bychom možná zajít ještě o krok dál a začít investovat. Nyní jsme tedy nastavili pravidla, ale teď ještě bude třeba do nich investovat. A také do klíčové domácí infrastruktury. Problém je i v tom, že celá, cel, velký objem infrastruktury, která zajišťuje provoz digitální ekonomiky, je mimo eh, Evropskou unii, takže tady je velice obtížné konkrétně zasahovat na ochranu našich spotřebitelů, našeho soukromí a našich práv. Je však třeba, aby evropská veřejnost nadále důvěřovala, nebo aby se posilovala její důvěra v digitální ekonomiku. A toho by možná šlo dosáhnout i tím, že by část té infrastruktury, která je potřeba k provozu digitální ekonomiky, byla umístěna v Evropě. Například všechna ta technologie, která je potřeba pro provozování blockchain a podobně. Mohli bychom tedy vlastně investovat prostředky z programu, které jsou k dispozici v rámci Smart Cities a podobně do této iniciativy a tím bychom vlastně získali zpátky kontrolu nad našimi daty, tím bychom zajistili lepší ochranu pro našich občanů. A bylo by to jistě výhodné nejenom z ekonomického hlediska, ale také na obranu demokracie. Děkuji paní Toja za vaši velice významnou otázku. A ono to má několik aspektů. Zásadní je, mít ten společný prostor, který mohou používat všichni v největším počtu, především co se týče veřejných dat. Veřejná data, to, to je obrovský rezervoár dat, Některá musí samozřejmě zůstat důvěrná a anonymizovaná, ale být k dispozici našich občanů, podniků, startupů, malých a středních podniků, protože to je obrovský nástroj inovací a to e, je tedy jedna věc. Kromě toho existuje celý ten prostor společných dat ve všech odvětvích. Teď mám na mysli třeba automobilový průmysl. E, ve své průmyslové aktivitě generuje data, některá jsou zcela důvěrná, protože se týkají průmyslového tajemství a patentů a jiná, která mohou být sdílená i v odvětví, třeba údaje, které vychází z údržby, kdy mají víceméně všichni stejné problémy a to se eventuálně dá sdílat a to je určitý okruh veřejných prostředků, které se dají regulovat v rámci eh, toho našeho návrhu. A Mm, které budou jaksi uplatňovány mm, prostřednictvím eh, té, eh, toho řízení, které my navrhujeme. Nebylo by to povinné pro podniky, ale s veřejnou zprávou, která by je podporovala. A samozřejmě pak jsou ty velké projekty. Já jsem hovořil o tom, co plánujeme na jedné straně ve veřejné sféře v oblasti eh, Euro HPC, což je struktura, která kde komise a členské státy dohromady dávají k dispozici výpočetní eh, eh, kapacitu pro eh, veřejnou službu a specifický cloud pro veřejná data a současně iniciativa v rukou Eh, soukromého sektoru a podniků a aliancí, ale to jsou velké projekty, které budou muset z definice být evropské a nikoli národní vzhledem k tomu, jak jsou ambiciozní. Mr. Martin Lukegaard. Pan Martin Lukegaard, koordinátor za Renew in IMCO. Děkuji. Děkuji také, pane komisaři, za vaše vystoupení. A já budu pokračovat v dánštině, protože tu máme tlumočení. V naší frakci, tedy ve frakci Renew, se díváme velice pozitivně na vývoj situace tak, jak si jej představujete a můžeme tedy komisi podpořit. My jsme se také k tomu veřejně vyjádřili. Moje kolegyně Kristy Chalemose za SND chce zabránit deregulaci. A k tomu já mám otázku. Jestliže chceme být tak pozitivní, co kdybychom postupovali přesně opačně? Co kdybychom nebazírovali na legislativním přístupu. A ohlíželi se především na situaci malých středních podniků a osob samostatně výdělečně činných. Této, skup, tě, této skupiny ekonomických činitelů je, tato skupina je velká v Dánsku a je, jim je třeba vlastně otevřít dveře k tomu, co nabízí eh, umělá inteligence. Merci. Eh. Děkuji za vaši otázku. Nejprve, než vám odpovím, snažím se být věcný a bojovat proti takzvaným fake news. Eh, v poslední době se vyrojila spousta eh, fake news o eh, oslabené Evropě, která nedokáže čelit výzvám a podobně. A to není pravda. A já chci hledat spolu s vámi, s kolegy hledat řešení, protože není pravda, že Evropa má spoždění. A je na nás, abychom dali do pohybu právě to, co přijde. A všichni z toho musí mít užitek a především malé a střední podniky. Nejde o to eh, zkomplikovat eh, regulaci u malých a středních podniků. Jsou malé a střední podniky, které trochu trpí a je třeba mít na paměti, jak e, jim to usnadnit, aby to měli přístupnější, nebo vytvořit nějaké společné sdílené struktury, protože ono je to náročné a na tom se pracuje prostě v rámci malých a středních podniků. Všichni mají mít také stejnou ochranu jako zaměstnanci malých a středních podniků v rámci ochrany dat, ale tento struktura musíme pomoci se přizpůsobit, protože představují sílu a nikoli omezení a musí všechny mít možnost využívat tyto aktivity. Pro mnoho malých a středních podniků eh, funguje v jakýchsi hodnotových řetězcích a všechny algoritmy umělé inteligence, které třeba pomohou zvýšit konkurenceschopnost, vytvářet nové služby, nové výrobky, musí právě být užitečné celému tomu hodnotovému řetězci každému zvlášť. A proto chceme budovat experty a expertní skupiny, tak aby i malé a střední podniky se to mohlo, mohly účastnit. Čili jsme naprosto v souladu s vaší představou a já dobře slyším, co mnozí z vás říkáte o těžkopádnosti. Samozřejmě, já, já vás znám, vy se sdílíte tyto hodnoty, ale současně ve vaší zemi původu vidíte, že prostě někteří mají problém to realizovat, tak těm pomůžeme třeba, kdyby se měli dávat dohromady právě eh, ty úkoly. Děkuji. Mrs. Eh, Mrs. Martina. Děkuji. Další je paní Martina Dlabajová, koordinátorka eh, za Renew v ITRE. Vážený pane komisaři, já eh, vidím, že vy jste opravdu sám sebou, že přinášíte něco eh, konkrétního a přicházíte s efektivní vizí Eh, Evropy eh, do budoucna, ale jistě se mnou souhlasíte v tom smyslu, že ta opravdová práce je před námi. Zajistit dost eh, finančních prostředků z rozpočtu, dostat na svou stranu členské státy, musí pochopit, o co jde v této strategii. Také velmi dobré studie o dopadech, neprůstřelné a zároveň eh, přesvědčit o tom, eh, že je zapotřebí eh, regulace. Já tady mám ty tři dokumenty, dnes asi s nimi budu usu, usínat, budu je číst v letadle, ale chtěla bych vědět, zdali byste se ještě mohl vyjádřit k dalším věcem v spojení s průmyslovou strategií. Jak zajistíme, že v Evropě budeme rozvíjet takové technologie a takové platformy, které nám umožní využít eh, možností z průmyslových dat. Čas eh, běží, takže bych chtěla slyšet, že zítra uděláme tohle, pozítří toto. A eh, jaké jsou ty konkrétní kroky? Jinak ztratíme čas. A když hovoříme o průmyslu a průmyslových datech a jejich a možnostích, které představují, tak si všichni všichni musí uvědomit, že nemůžeme z tohoto celého procesu dělit malé a střední podniky. Vidíme to z trochu odlišných úhlů v ITRE a v eh, IMCO, ale zároveň si uvědomujeme, že musíme mluvit ve všeobecných eh, termínech. Malé a střední podniky také využívají data, také je vytvářejí, také je eh, vlastně schraňují. Takže možná budou novými těmi vůdci novými eh, lídry v, oblasti, v těch eh, úspěšných eh, příbězích. Ale já prostě chci slyšet jedna, dva, tři, tohle budeme dělat zítra, tohle pozítří, tohle pak. Děkuji. Pane Bretone? Děkuji. Děkuji paní Martino Dlabajová za vaši otázku. Doufám, že vás ten text eh, bude těšit a vy jste říkala, že ho budete číst na lůžku, no tak snad přitom neusnete, ale zůstanete naopak eh, vzhůru. Ano, je to trochu eh, dlouhé ale zároveň e, to reaguje na velkou e, urgentní situaci. Všechny členské státy mají své pohledy a je zapotřebí, aby a bylo důležité, aby komise, samozřejmě ještě před e, vyjednáváním o rozpočtu, proto jsme také tak spěchali, se k tomu vyjádřila. Tady jsou prostě určité iniciativy, které už přitom byly realizovány. V té strategii jsou i další a členské státy státy se tam eh, nacházejí. Eh, jsou tam prostě eh, věci, které, na které budou členské státy slyšet. Jistě jde samozřejmě o to, že rozpočet, tak jak byl vytvořen, musí být ponechán, ale vy chcete slyšet o konkrétních etapách. Takže Nejprve je tady Euro HPC, to začneme, s tím začneme hned. Eh, tam prostě eh, s touto platformou budeme eh, reagovat rychle. To bude znamenat, že můžeme vytvářet první technologické díly, které budou používány kolem superpočítačů, tak aby bylo možno získávat ty údaje, přijímat ty údaje a my doufáme, že to bude ještě letos či e, počátkem příštího roku, co vytvoříme tuto alianci a my doufáme, že e, část rozpočtu pokud se také e, budeme společně být, aby ten rozpočet byl důstojný a vy se být budete, já to vím, tak to budeme moci zahájit hned v příštím roce. Eh, pokud budeme ovšem vyčkávat, tak tady budou jiné kontinenty, které se prostě eh, dostanou na to místo a já říkám, je to strategická záležitost, protože tady nám eh, vlastně se nabízí možnost vytvořit algoritmy pro všechny naše hodnotové řetězce, pro které jste tak, velmi, kterým jste tak oddáni. Teď pan Paulo Borkia, ID koordinátor v ITRE. Děkuji, pane předsedo. Digitalizace, no, ta nás teď vede k takové, dalo by se říct, studené válce mezi, člen, mezi státy, eh, které spolu eh, vedou politickou a obchodní eh, válku a e, komise zdá se, že 20 let spala, e, giganti e, webu změnili mezi tím celý přístup a najednou se komise probouzí. A přístup, který jste zvolili, ohledně třeba Facebooku a ta poslední schůzka, to je něco pozitivního, velmi pozitivního a to my vítáme. A jde o to, aby se i v dalších oblastech nastavily e, ty vztahy zase e, nově a jinak. Doufáme, že komise na sebe vezme odpovědnost iniciovat takové nástroje, které budou schopny chránit naši digita- náš digitální prostor a že tohle všechno půjde ruku v ruce s postupným vytvářením eh, šampionů v oblasti digitálních technologií zde v Evropě, kteří budou schopni pracovat a bojovat proti těm mimoevropským eh, gigantům. My jsme přece konkurenceschopní ve světové eh, měřítku a i v digitální oblasti. Je tady boj v oblasti 5G, ale také v těch digitálních platformách. Komise koná a to je dobře, ale musíme si také uvědomit, že staré možnosti už nebudou stačit, pokud nám půjde o to být konkurence, konkurenceschopní. Takže digitální Evropa znamená, že musíme tady dát vchod nové instrumenty, nastartovat nové a možná i vytvořit určité při, vhodné ekosystémy i se fiskálními různými pobídkami. Takže já bych vás chtěl požádat, pane komisaři, o to, abyste nám řekl, jak chcete, jaké máte plány e, vůči těm gigantům, jak e, chcete bojovat proti těm kolosům, které máme kolem sebe. E, děkuji, pane Bretone, prosím. Děkuji, pane Baršo, za vaši otázku a jste, jste to pochopil. Cílem komise je vytvořit určitý ekosystém, který by byl eh, něčím, co bude těžit z toho obrovského objemu eh, Eh, průmyslových dat, které sebou nesou kapacitu eh, budoucího růstu. Jde o to, kdo je bude vytvářet a kdo z nich bude těžit. To jsou ty otázky. Ty údaje jsou teď tady, eh, jsou spíš zde, vy jste hovořil trochu v geopolitickém slova smyslu, jsou spíš na západě než na východě. Všichni mohou sem, protože tady jsou eh, k dispozici eh, nejdříve. Máme všechno, co eh, je zapotřebí, abychom na to reagovali, včetně stávajících podniků. Celá řada podniků a firm, pokud jim jen trochu pomůžeme, budou moci konat, budou moci jednat v krátkém časovém horizontu, v, sem, v horizontu několika měsíců, ne deseti let. Takže vznik nového ekosystému, vy tady hovoříte o o nějakých obrech, o gigantech, tedy nevytvoříme velké platformy osobních dat. Tady jde o specializace eh, po jednotlivých sektorech, algoritmus, eh, který vytvořil, eh, dejme tomu, s automatizovaným řízením, i něco úplně jiného než algoritmus, který definuje molekuly a simuluje je a testuje, když jsou téměř připraveny. Takže to jsou odlišné sektory, takže my spíš posílíme naše průmyslové řetězce a naše hodnotové řetězce, spíš než aby tady vznikl obrovský gigant s průmyslovými daty. Ale musíme nejprve vytvořit tu infrastrukturu, máme tu možnost ve veřejné sféře e, prostřednictvím Euro HPC, jak už jsem řekl, a budou tady ty nástroje tak, aby ti, kteří mají ty průmyslové kompetence, je mohli už teď využít a definovat ty algoritmy, o kterých jsem hovořil. Takže to je prostě určitá dynamika, určitý rám rámec, určité, určitý pohyb, který umožní Evropě, aby byla nadále vepředu v průmyslové oblasti. Je to vlastně, dalo by se říct, nová bitva, která se tady otvírá. Děkuji, pane komisaři. Teď je tady na řadě paní Virginie Joron. Děkuji, pane komisaři. Já jsem velice bedlivě vyslechla vaší prezentaci a to, že Unie se zatím nepodařilo e, příliš včas konat. E, takže zatím nejednala Eh, vůči GAFA dostatečně. Eh, evropská iniciativa eh, nebyla úplně úspěšná. Francouzská iniciativa se snažila toto nahradit. GAFA získávají velké prostředky. Je to o 14 bodů menší za zdanění než, francouz, než evropské firmy ve stejné oblasti. Proto není samozřejmě podivu, k podivu, že e, tady nemáme takové kolosy e, v tomto směru. Přitom e, Trump na druhé straně zdaňuje silně francouzské víno, francouzské síry a reakce ze naší straně je zatím odložena. To je ovšem prohra pro Francii, pro Unie. Takže vy jste říkal, že pokud se nepodaří dosáhnout dohody v rámci OECD, Unie bude konat samostatně, ale Irsko, Švédsko, Dánsko se staví proti, takže se nepodařilo zatím dospět k, da, k dani e, digitální. Mám dvě otázky. Je tady vnitřní opozice. Myslíte si, že Unie může nakonec vytvořit digitální daň a jak to chcete udělat? Za druhé, e, jak si zajistit, že Unie bude reagovat e, odvetnými opatřeními? opatřeními, pokud eh, američané budou dále eh, zdaňovat eh, evropské a francouzské konkrétně zboží. Děkuji paní Žeron za vaší otázku. Věci jsou velmi jasné. Dnes diskutujeme Eh, na úrovni OECD o tomto návrhu. Jedná se o 154 států, kteří eh, diskutují o té dani. Já jsem velmi rád, že ta diskuze postupuje pozitivně. Téměř všichni jsou eh, v souladu, především evropské země a vy to říkáte implicitně prostřednictvím vaší otázky. Spojené státy se zatím k této dohodě nepřipojily, která vzniká politika na úrovni OECD. Mně se zdá ten návrh dohody dobrý. Samozřejmě eh, se eh, může rozhodnout, eh, že to bude pouze dobrovolná, dobrovolné placení daní ale na druhé straně skutečná daň znamená daň povinná. Pokud nedojde k dohodě, Eh, uvnitř OECD, tak eh, je dobře, že 27. unijní souhlasí. Eh, vezmeme to opatření na sebe a učiníme ho na úrovni Evropské unie, to je jasné. Ještě jednou doufáme, že se nám podaří ho rozšířit nad rámec našich, našeho území, území unie, takže já pevně hm, mám plnou důvěru v naše jednání, to dynamika byla nějakým způsobem zahájena a jestli jsem to dobře dobře eh, pochopil, tak eh, jedna eh, jeden stát dal tedy tam čas na konec trimestru a to je prostě to mezní datum pro jednání v OECD. Teď je na řadě pan Marcel Koleja z IMKA, za zelené v IMKU. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste přišel na naše slyšení v tomto klíčovém dnu, kdy jste vlastně zveřejnili ty tři klíčové dokumenty a já teď myslím především na tu bílou knihu, která se zabývá kvalitou dat, tak jak budou muset respektovat základní práva, soukromní charakter a důvěrnost dat. To je opatření, které naše frakce velmi vítá. A zároveň bych se chtěl zeptat, zdali byste se domníval eh, eh, také eh, tím, že technologie eh, měnící obsah jsou rizikové, eh, tak aby tady nedošlo, nedocházelo k různým předsudkům eh, co do rasy, co do pohlaví, něco, co by obsahovalo diskriminaci minorit, národností a tak dále. A co se digitální strategie týče, tak během vašeho slyšení, když jste byl kandidátem na komisaře, tak jste se zavázal jasně, že nebudete spochybňovat takzvaný eh, limited liability režim u digitálních platform, ale teď vidíme, že eh, chcete eh, posílit odpovědnost platform, takže já bych rád věděl, zdali byste mohli vysvětlit, jak zajistíte, že tady budou stanoveny správné záruky, tak tak aby bylo možno teda reagovat na obsah a jeho stažení. Pane komisaři. Děkuji, pane Kolajo, za váš dotaz. Jsou tady dva významné prvky. Tam, kde mi kladete dotaz monitoring určitých obsahů na určitých platformách. Tady jsou poměrně striktní pravidla eh, ohledně konkrétních kategorií, všichni je znáte, hodně jsme na tom pracovali. Eh, je to obsah volající po teroristických eh, aktech, je to pedopornografie, a další, tam jsou prostě jasně stanovené povinnosti a závazky. Musím říct, že jsem byl ostatně e, překvapen, e, že některé platformy teď zavádějí algoritmy umělé inteligence, které mohou e, kategorie, které jsem právě vyjmenoval, poměrně přesně kontrolovat. Ne všechny, ale tyto, o kterých jsem hovořil, takže jak to odpovídá zákonu. Mě to zajímá do jaké míry jsou tyto nástroje efektivní. Před nějakými dvěma, třemi, čtyřmi lety jsme si je nedovedli vůbec představit. Funguje to, nefunguje? Je to záruka z 80%, z kolika procent? V konkrétních kategoriích opakuji. Tady nejde o to, aby tady byl nějaký globální monitoring, to jsem řekl a znovu to opakuji a možná nějaké asistenční opatření, nějaká asistenční opatření, která by byla efektivnější, než jaká byla ta, která jsme sledovali až do posud. Na platformě uvalíme určité systemické povinnosti, aniž bychom ovšem spochybňovali obecnou odpovědnost, tak jak reaguji na vaši otázku, tak jak to vyplývá ze směrnice o e, elektronickém obchodu a E, teď samozřejmě tyto věci budou předmětem konzultace, která se otevírá. Uvidíme, co e, posílit, pokud něco posílit budeme muset. E, samozřejmě jsou tady technologické revoluce, které jsem popsal, možná nastanou i další. A pak jde o angažovanost či závazky těch velkých aktérů. To jde především o ty aspekty, které zajímají naše občany. Pan Eh, ministro eh, ITRE. Děkuji, pane předsedo, děkuji komisaři. Ta strategie vypadá velice slibně a i další návrhy komise jsou velice eh, zajímavé vzhledem k tomu, že zohlední potenciální riziko pro evropské občany. To je, myslím, naprosto správné. Na druhé straně nesmíme polevit z naší ambice stát se špičkou na trhu s daty jako Evropa jako celek. Pak je tu jeden element, který se zatím v dnešní debatě eh, neobjevil, to je tedy návaznost zeleného programu na digitální program. Protože to, jak eh, data sbíráme, skladujeme, zpracováváme, má také dopad na zelenou politiku, na to, jak energeticky účinně jsou tyto aktivity. A samozřejmě mm, tedy technologie také umožňuje eh, co nejefektivněji řídit energetické systémy v Evropě. A mm, to je také důležité. Byl bych rád, kdybyste na toto téma pohovořil. Například pokud je o kontrolu trhu s elektřinou, tady tedy ty velké firmy schromažďují data, která eh, nejsou k dispozici malým a středním podnikům. Jak hodláte zajistit přístup k těmto v podstatě provozním datům i pro tento typ podniků, tak aby celý trh eh, s energiemi fungoval co nejefektivněji? 1,4 milionu tun eh, emisí globálně je generován právě provozem digitálních technologií. Je to tedy až 7 celkové spotřeby elektřiny ve světě ročně. A to také souvisí tedy eh, s objemem emisí. Dá se čekat, že tak, jak tyto technologie budou používány více a více, poroste také objem emisí. A já myslím, že v tomto ohledu bychom se měli eh, soustředit eh, tedy na zmírnění tohoto dopadu, například formou recyklace určitých surovin, protože digitální ekonomika a zelená ekonomika jdou ruku v ruce. Merci. Děkuji za tyto dvě důležité otázky. Je pravda, že to je zásadní téma. Tato data konzumují energii. Když vaše děti si objednávají ve školní jídelně nebo jdou do fast foodu a potom si o tom píšou, tak tak jenom posílání, jenom četování, posílání obrázků, to je jedna jaderná elektrárna ročně, co do produkce elektřiny. Ano, hodně to konzumuje e- energii. A je potřeba se snažit, je možné dosáhnout pokroku, ale co je zajímavé e- v tom, co navrhujeme, že co se týče platform a u průmyslových dat, když říkáme, že se to každých 18 měsíců zdvojnásobuje, dvojnásobí, tak to je e, jako v mikroprocesorech, když se něco zdvojnásobí, tak na druhé straně se něco zredukuje o polovinu. Takže e, jedná se o skladování a zpracovávání dat, kde naopak se bude muset na tom uspořit. Existuje na to ta technologie, umíme to, Green Deal také na to má prostředky, finanční prostředky a to je veliká příležitost pro Evropu, protože to jsou potřeby, které se se objevují potom v celém světě. Máte pravdu, že emise skleníkových plynů teď e, produkuje zprovo, e, e, zpracování dat víc než letecký průmysl a bude to růst, když nepřijmeme opatření. Ano, takže bez, nebude Green Deal bez technologií a nebude rozvoj datových technologií bez Green Dealu. Ono to spolu souvisí. A všechny návrhy, které uděláme pro tyto platformy právě, budou muset mít část veřejných eh, investic, eh, které budou muset prokázat, že vedou směrem k úsporám, jinak toho nedosáhneme. Děkuji, pan Krasnodevský Itre. Děkuji bardzo. Eh, paní... Děkuji, pane komisaři. Dobře víme, že evropské programy téměř vždy jsou tedy implementovány eh, různě v regionech a mají tedy také různě závažný dopad v těchto regionech. Nebo případně tedy eh, ten vývoj je velice rozmanitý. A proto si myslím, že tyto nové programy ve vaší oblasti, tedy umělá inteligence a internet věcí, by měly tedy obsahovat i určité elementy politiky soudržnosti. Je třeba například posílit přeshraniční aspekt výzkumu a vývoje, je třeba vyrovnat určité dopady geografických rozdílů mezi regiony, tak aby nedocházelo k dalšímu narušení hospodářské soutěže. Zpráva McKinsey z loňského roku ukazuje, že mezi členskými státy existují velké rozdíly Pokud jde o připravenost začít používat technologie na bázi umělé inteligence, co hodlá komise dělat s tímto problémem? Plánujete nasadit mechanismy eh, politiky soudržnosti či ne? Já myslím, že tady je určité nebezpečí, že jedním z důsledků digitální revoluce dojde k novému přerozdělení Evropy. A já si myslím, že nové programy by eh, měly eh, předjímat tento problém a obsahovat i elementy politiky soudržnosti. Děkuji. Musím říct, že tady otevíráte určitou perspektivu. Já se asi budu muset zeptat kolegyně pro soudržnost, že možná to je dobrý nápad, co mi tady navrhujete. Pokusím se eh, jej chopit. I když plán, který navrhujeme, je z vlastní definice přeshraniční a týká se všech hodnotových řetězců, a všech malých a středních podniků a všech podniků v Evropě. Je to důležité, protože, jak jsem říkal, že začneme vším tím, co eh, umožní mít tu sdílenou výpočetní kapacitu eh, ve všech univerzitách a univerzitních centrech, které budou mít k té výpočetní kapacitě přístup. Ta infrastruktura existuje není vyhražena jenom pro jedno, jeden nebo dva státy. A proto je pro mě důležité opřít se o tuto infrastrukturu, která potřebuje tam ty stavební kameny, proto aby mohli to všichni využívat, aby nik, žádný stát nezůstal bokem. A na základě takového úspěchu který se týká všech členských států, budeme moci pokročit. A u toho druhého aspektu, já to musím opakovat, pak půjde o to vytvořit doprovodné struktury pro jednotlivé hodnotové řetězce, jak jsem říkal před chvílí, se zapojením vzdělávání na úrovni malých a středních podniků ve všech zemích. Každá země z toho bude mít užitek. To budou doprovodné akce na místní úrovni, kde lidé získají dodatečné dovednosti, především ti, kteří budou poskytovat podporu eh, všude v Evropě, proto aby tyto technologie bylo snažší používat a buď budou moci takto využívat data, která sami využívají, anebo algoritmy, které vytvářejí i jiní. A připomínám, že záruka přístupu k celému e, tomu půlu veřejných anonymizovaných dat bude prioritně zaměřený na všechny malé a střední podniky, prioritně tedy a startupy. Děkuji. Paní Mazurek, ETR a INKO. Pane komisařo, Děkuji, pane komisaři. V posledních měsících jste vy a vaši spolupracovníci eh, často vystupovali na téma důležitosti digitální revoluce pro Evropu a řekli jste, že Evropa by měla být na špičce tohoto vývoje. Zároveň tedy hovoříte o tom, že třeba řešit situaci podniků, které eh, sice fungují na evropském trhu, ale svoji infrastrukturu mají mimo Evropskou unii a není tedy možné je postihnout. A pokud to neuděláme, tak je tato debata v podstatě bez smyslu. Já tady děkuji za strategii komise, ale myslím si, že bychom nejprve měli vyřešit problémy, které již nyní máme na jednotném trhu v tomto ohledu. A do končit určité projekty, které by především eh, podpořily malé a střední podniky, které mohou mít velké ambice v oblasti eh, nové, nových digitálních technologií. A pokud jde o digitalizaci veřejného sektoru, tady by nám tedy technologie mohla podpořit to fungování celní unie, boj eh, s daňovými, pomoci v boji proti daňovým podvodům a podobně. Existuje již nový program pro osoby samostatně výdělečně činné, který funguje v Dánsku, Rakousku, Litevsku, eh, Litvě, Polsku a Lotyšsku a který tedy eh, se vyznačuje velkou přidanou hodnotou, není však dostatečně uznána. A možná je to tedy platforma, kterou bychom se mohli nechat inspirovat, protože je to dobrý příklad toho, jak lze využít novou digitální strategii. Děkuji. Pane komisaři? To je široká otázka, kterou mi kladete, <clears throat> paní Mazurek. Je to revoluce? Já nevím, ale je to vývoj. Já raději používám slovo evoluce, <clears throat> protože to je změna která podobně jako Green Deal bude probíhat v následujících 25 letech. E, tam je prostě ten lidský čas, který to chce a musíme se to naučit. To znamená vlastně, to bude chtít jednu generaci, to nebude za dva roky. Ale ta rozhodnutí musíme přijmout teď, to je jisté. A především u aplikací, které budou moci mít významné důsledky. Já opakuji, u veřejných dat dbát na to, aby byla řádně kvalifikovaná a prospěšná pro evropské malé a střední podniky. A chceme-li jít dál, tak taky kapacita využívání těchto technologií a dát, aby veřejné služby, aby státní zpráva se mohla zlepšovat, to je také významný přínos. Já jsem hovořil s řadou ministrů členských zemí, kteří říkali, no tak já bych to teď využil proto, abychom třeba měli lepší výběr daní, to dobře znám, já jsem když jsem hovořil s ministry financí, víme, že ve všech zemích dochází k daňovým únikům a že je potřeba proti tomu bojovat a tím se hodně navýší rozpočet a je to potřeba. Samozřejmě je potřeba chránit osoby a jejich soukromí, nicméně sofistikované algoritmy umožňují identifikovat podvodníky a to může být užitečné. Takže modernizace těchto nástrojů pro lepší účinnost a efektivitu státní zprávy je také významné. Ono to není vysloveně pokryto tou dnešní prezentací, ale je to implicitní, protože každá organizace, jakmile generuje data, má kapacitu je využívat pro vlastní modernizaci, pro vlastní zlepšení práce, lepší fungování, lepší plnění svých úkolů lepší inovování a v rámci veřejné zprávy je to samozřejmě také e, možnost, jak lépe sloužit občanům. Děkuji, paní Kontura z IMKO. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy hodláte regulovat zavádění a nástup umělé inteligence. A provedli jste nějaký výzkum, který, nebo vyzkoušeli jste model, který by vyzkoušel, který by ověřil také potenciální rizika této technologie, eh, to, jak, jaký negativní dopad to potenciálně může mít na ochranu soukromí, eh, svrchovanosti, nezávislosti a podobně. Já myslím, že vlastně chybí i metody, které by umožnily to měřit nebo zjistit. A pak tedy vidíme největší nebezpečí tam, kde umělá inteligence, především například roz, eh, technologie pro rozpoznávání tváře, je používána neregulovaným způsobem, například na trhu práce, protože to znamená, že dochází ke schromažďování dat o žadatelích, o uchazečích o práce, a nikdo neví, jak tato data budou dále využívána. Je tedy eh, důležité omezit využití umělé inteligence například eh, v rámci technologií používaných na trhu práce. A je třeba také ověřit, co se dále děje s těmito daty. A nebo v oblasti turistiky v roce 2019 přicestovali do Evropy miliony eh, turistů. Víte, že turistika je jedním z nejproduktivnějších hospodářských odvětví. A této oblasti tedy eh, je, vytvář, je vytvářena celá řada nových pracovních eh, míst a tady tedy pokud budeme důkladně promýšlet eh, užití umělé inteligence, tak to může mít i potenciální dopady na vytváření pracovních míst. Já si však myslím, že je třeba nejprve regulovat užití určitých technologií a schromažďování dat. Děkuji. Paní Kontura, zmiňujete lidská práva právě. To je typ hodnot, které chceme ověřovat, že budou kompatibilní s algoritmy, které budou dávány k dispozici jinými nebo budou prostě k dispozici v Evropě. A to je přesně ten typ eh, témat, která chceme ověřovat, mimo jiné, v tom, co jsem říkal o metodách ex ante a proto abychom měli jistotu, že hodnoty eh, které máme, jsou v souladu s algoritmy. Eh, rozlišování tváří, v současné době rozlišování tváří eh, je pod kontrolou, ono se to nepovoluje, ale jsou výjimky v některých případech, jak víte, třeba biometrické údaje na letištích a je to Eh, pokryté mm, legislativně a dali jsme si čas, aby eh, aplikace k rozpoznávání tváří eh, podléhaly této kontrole. Totež na pracovišti rozpoznávání tváří, to spadá do toho rámce, který povolený není kromě možná specifických případů, třeba eh, vstup do vysoce zabezpečeného sálu, třeba v nemocnici nebo v nějakém výzkumném ústavu, tak třeba tam ano, ale proto platí regulace a eh, my budeme eh, kontrolovat, že to půjde transponovat. A nyní, vy jste zmiňovala cestovní ruch a dynamiku tohoto odvětví a jeho význam. a pro cestovní ruch, jistě to je významné. A je to je samo o sobě hodnotový řetězec se vznikem platform, se vznikem principů kde eh, algoritmy i umělé inteligence hrají svou roli. Ano, to je samostatný, to samostatné odvětví. Hovořím o eh, eh, rozpoznávání tváří. Žádné moratorium, dáme si čas na to, abychom viděli, a co funguje, co, co máme, to funguje a to musíme kontrolovat. Děkuji paní Ancofí Piliti za GUE. Děkuji, pane předsedo, dobrý den, pane komisaři. Takže vaše strategie eh, očekává, že se zvýší důvěra v existující a budoucí eh, technologie Kornej říkal, příliš velká důvěra vyvolává nebezpečí. Máte pravdu, je tu velká nedůvěra k novému prostoru a má proto důvod. Důvěru je třeba si zasloužit, ale nevylučuje kontrolu. Je třeba si ji zasloužit, když se bude vyžadovat, že platformy budou dodržovat práva, budou platit odpovídající daně, nebudou zneužívat dominantního postavení a skoncují s dumpingem e, nevychází z, z principu e, hospodářské soutěže, ale ochrany soukromí, etiky a to musí být jádrem e, práce naší i vaší v komisi. To, čili tato logika si zaslouží změnu. Čili jaké jsou vaše závazky ohledně ochrany dat a jejich převodu, když hovoříte o datech jako o novém Eldorádu? Chcete intenzifikovat monetizaci? Hmm nebo v oblasti zdravotnictví, eh, budou zdravotní data zahrnuta do toho vašeho nového černého zlata? Domnívám se, že digitální karty pacientů by měly být eh, jaksi eh, zcela nedotknutelné. A co se týče rozlišování tváří, na rozdíl od toho, co vy říkáte, ono se to používá a rozvíjí. A chci upozornit na nevládní organizace, které si s tím dělají velké starosti. Digitální Technologie jsou velká příležitost, ale v té vaší vizi mě mrzí, že eh, eh, zapomínáte eh, na o, dělníky a otroky tohoto odvětví. Lidé, hm, teď mám na mysli řidiče Uberu, Eh, eh, manipulační dělníky Amazonu a podobně. My jsme všichni pro modernizaci Evropy, ale za jakou cenu? Za cenu eh, práv, svobod, bezpečnosti a podobně mezi mm, systematickou kontrolou a represí potřebují Evropané transparentní mm, pravidla. Děkuji. Děkuji, paní Peltě když vás to tak poslouchám a neberte to špatně, tak jsem si kladl otázku, jestli jste tam nebyla se mnou, když jsem se před pár dny setkal s předsedou jedné velké digitální firmy, protože přesně jsem mu říkal to, co říkáte vy, řekl bych přímo doslova. Čili mě to velmi oslovuje, protože přesně se shoduji s tím, co vy říkáte. A to přesně říkám těm, kteří nás navštěvují v souvislosti s těmito platformami, jejich dominantní postavení, dopad na trh, odpovědnost, sociální odpovědnost. Myslím, že jsem dokonce řekl, že všechno, co není zakázáno, není nutně povoleno v, no, v moderním světě, že máme odpovědnost, která musí být sdílená, společenskou odpovědnost. Ano, souhlasím s tím, co jste řekla. Přesně tak budeme v nadcházejících měsících pracovat i na Digital Service Act, který na konci roku chceme předložit. Nikdy jsem nepoužil slovo černé zlato, já ten pojem nemám rád, data jsou data, tak to prostě je a je na nás, abychom se nějak zorganizovali. Ve zdravotnictví samozřejmě rozumím tomu, co říkáte, to, to jsou data, která musí být mm, eh, eh, nedotknutelná. Samozřejmě dochází, musí dojít k anonymizaci, ale velice, velice přesné a eh, také na bázi dobrovolnosti a souhlasím tedy s vámi. Jinak včetně toho, že třeba když se použijí algoritmy, které by mohly být zavlečeny mimo Unii, Ehm, třeba u těch kritických dat ve zdravotnictví, tak jsem, já jsem byl ten spolu s některými kolegy v komisi, že je potřeba si klást otázku, která data jsou eh, vlastně třeba v případě eh, zdravotnických aplikací eh, převáděna do zahraničí a pokud nějaký algoritmus třeba identifikuje určité mm, mm, kritické údaje a podobně. Já si myslím, že to, čemu vy říkáte ti otroci nebo trest, trestanci, ti, ti, ti, kteří jaksi vlastně tam musí v tom pracovat, to je, jsou ti, na který bereme největší ohled. A nyní tedy přejdeme rychle k dalšímu kolečku otázek. Máme deset řečníků, takže máte každý maximálně jednu minutu a pak dáme ještě pro pět minut prostor panu komisaři Začínám paní Evo Majitel. Děkuji, eh, pane komisaři. Jsme rádi, že jste se dostavil mezi nás v tento tak důležitý den. Někdy je velice eh, má člověk velice dobrý pocit z toho, že je členem evropských institucí a tento den ním patří, protože jsme tady vlastně svědky toho, jak se tři instituce spojily a začínají řešit věc, která není eh, zastaralá eh, či nerelevantní, ale naopak. Je to tedy téma, které je relevantní pro vývoj Evropy v příštích pěti, deseti, možná i dvaceti letech. Je to otázka, jak tedy vlastně vytvořit prostor pro naše ekonomiky tak, aby přinášely ještě větší přidanou hodnotu jak tedy vlastně vyvíjet technologii za určitým účelem. A já tedy vítám ten ambiciozní plán, který komise předložila. Mám k tomu jednu konkrétní otázku. Jak hodláte regulovat sdílení dat? Vy říkáte, že předložíte legislativní návrh ke konci roku. My bychom rádi měli víc informací a navíc, aby tyto dokumenty byly skutečně kvalitní, musí mít možnost se k ním vyjádřit všichni zainteresovaní aktéři. Jak tedy chcete získat podporu členských států? Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu komisaři za to, že se dostavili, je to velké potěšení. Evropa se vyznačuje takovým jedinečným modelem sociální ekonomiky. To je něco, co by nám mohli závidět ve zbytku světa. Je to založeno na myšlence konkurenceschopnosti, určité sociální spravedlnosti. A nyní máme možnost aktualizovat tento model tak, aby tržní digitální ekonomika zohlednila sociální aspekt. Já budu citovat závěry z jednoho think tanku, think tanku. Evropa v tomto ohledu nemůže být pouze rozhodčím, ale musí být na špičce tohoto vývoje, musí jej směřovat tak, abychom hájili naše společné hodnoty a nastavili určité normy. Pokud jde o evropskou strategii v oblasti dat, v příštích dnech a týdnech hodláme detailně analyzovat návrh komise, ale obecně mohu říci, že naše politická rodina si dá velký pozor na to, jak je ošetřena sociální dimenze. Musíme bránit základní práva, především tedy ochranu osob s, s handicapem, rovnost pohlaví a podobně. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste se dnes odpoledne eh, dostavil. Vy se vyjadřujete eh, k elektronickému obchodu, k tomu, jak by mohl fundovat. My zatím víme, kdo je v tom eh, obchodním řetězci zodpovědný za kvalitu produktu, dodávku, platby a tak dále. Ale v rámci digitální ekonomiky už to není tak jasné. A z pohledu spotřebitele tedy už neexistuje konkrétní entita, na kterou se lze obrátit tam, kde si potřebujete ověřit to, zda eh, produkt je bezpečný a podobně. A to je třeba řešit. A eh, platformy obchodu online musí výjít regulátorům do určité míry vstříc a já doufám, že vaše nová iniciativa bude zahrnovat i jasně formulovaný mechanismus, který umožní stanovit zodpovědnost za dovoz produktů z třetích zemí. Protože to je velice důležité z pohledu našich spotřebitelů. Děkuji. Are here all Držte se prosím času, který je vám vyměřen. Máme tady hodně dalších kolegů. Pan Pavel Jas, děkuji pane eh, předsedo, pane komisaři ten, kdo se dopuje, tak má výraznou eh, konkurenční výhodu oproti ostatním, kteří tak nečiní. A tady máme eh, tři velké hráče v digitální oblasti. Eh, Čína, Spojené státy, Evropa. Jediná Evropa se nedopuje. Ani Čína, ani Spojené státy nerespektují transparentnost ohledně údajů spotřebitelů a to jim dává obrovskou výhodu konkurenčního charakteru je zřejmé, že my prostě nehrajeme se stejnými kartami a nehrajeme tím pádem eh, za rovných podmínek s těmito dvěmi partnery. A z toho je třeba vyvodit určité závěry. Je třeba přijít s novatorskými eh, řešeními a zahrnout do celých řešení také malé a střední podniky. My obhajujeme určité hodnoty, určité zásady a musíme pracovat eh, na konkurenceschopnosti digitální Evropy při respektování eh, soukromého života a to předřadit. Děkuji. Teď Kim Vance Parentak, IMKO Zelení. Děkuji. Bílá kniha stále ještě nechává hodně věcí k diskuzi. My jsme rádi, že tady bude regulační rámec pro vysokorizikové aplikace a kromě této aplikovatelné legislativy eh, dobrovolné označování eh, bude eh, také zavedeno pro nerizikové. Proč tomu je tak? Jde o to, že eh, aktualizovaná legislativa by něco takového eh, nepokrývala dost, anebo eh, to prostě znamená, že ta dobrovolná označování nutné je. Tady je o to, jak to vypadá s tolerancí vůči vysokorizikovým produktům, jak to bude v případě umělé eh, inteligence. Pan Jean-Louis Lacapel, děkuji, pane eh, předsedo, pane komisaři. Vaše prezentace ukazuje, že v tomto sektoru máme ještě hodně, hodně možností. Zatím jsme zůstávali poměrně dost eh, málo aktivní. Takzvaný GAFA jsou především americkými firmami a teď je tady čínská karta, čínské podniky s technologií 5G. Zdá se, že tedy digitálnímu sektoru v Evropě dominují eh, zahraniční subjekty a eh, nejsme proaktivní. Nemusíme si eh, klást otázky, proč nejsme tak dobří, jak jsme mohli být. V 70. letech jsme měli Airbus, Eh, a ten je teď největším výrobcem a je to evropská firma. My potřebujeme jakýsi Airbus pro digitální oblast, což by umožnilo malým a středním podnikům a startupům, aby prosperovali. Potřebujeme velkou Evropu spolupráce, eh, která nám umožnila eh, v aeronautice, v leteckém průmyslu hodně jít ku předu. A jaká opatření chcete přijmout, aby tady vznikli noví evropští šampioni. Paní Lekol Marštěž, děkuji, pane komisaři. Chci, vám, eh, chci vás zde pozdravit. Jsme velmi rádi, že eh, máme tento dokument, kterým se můžeme zabývat eh, a Eh, chtěla bych eh, hovořit o té strategii v oblasti umělé inteligence. Jak bude využívána umělá inteligence pro zlepšení veřejných eh, služeb? Je tady celá řada dat, obrovský objem dat, které by mohly být využity. A zároveň tedy s dovolením položím otázku. Chci vědět, zda když tato data Eh, využijeme, mohou být nějakým způsobem eh, zneužita. Jak chcete zajistit, eh, aby veřejné služby mohly využívat data ze soukromého sektoru? Mám ještě 10 vteřin, takže ještě druhou otázku. Nemusíte mi odpovědět dnes. Myslíte si, že strategie souhlasu, která je téměř automatická, při, pro u platform online nebude nějakým způsobem narušena. Děkuji, pane komisaři, že jste ty, ty, tyto tři iniciativy předložil. Bude to určitě pro nás hodně, hodně důležité na celých dalších minimálně pět let. Umělá inteligence tady eh, je to jasné, my potřebujeme také konsolidovat eh, data, eh, prostor pro, evropský prostor pro data, potřebujeme infrastrukturu. Máme již teď kapacity cloudu, soukromého a veřejného, můžeme to propojit. Není zapotřebí vytvořit nějaký kompetitivní evropský cloud cloud eh, od samého počátku. Pokud je tomu tak, eh, bude tedy Evropská eh, komise schopná vytvořit jakési pracoviště, které je zatím předvídáno pouze na druhou polovinu roku 2022. A komise sama řekla, že rozdíl mezi úspěchem a a neúspěchem v dalších pěti let bude, eh, bude pocitován po celá desetiletí. Paní Jessica je další, pane Bretone. Děkuji za to, že jste předložil ty vaše velice zajímavé a ambiciozní eh, myšlenky. Samozřejmě je to zatím ta makroúroveň. Očekáváme legislativní nástroje. Komise asi eh, pochopila, že Eh, velmi silná ochrana eh, dat eh, byla zatím úspěšná a teď nechceme, zdá se, přijít o tyto vysoké standardy a zároveň tvořit něco nového ale zdá se, že tady zase bude spíš administrativa a regulace než velmi dlouho očekávaná a potřebná inovace. Eh, je jasné, že přístup eh, volného trhu byl velmi, úspěchý, velmi úspěšný. Eh, hlavní eh, síla eh, digitálních firm není v Evropě, ale mimo ní. Vy nechcete kopírovat nejúspěšnější model, ani se z něho možná poučit. Jak chcete teda postupovat dál? Paní Degamo, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za předložení vašich iniciativ. Je pro mě důležité, že jste zmínil kyberbezpečnost. Byl, viděla jsem vás v Nichově na té konferenci a všimla jsem si, že pro eh, bezpečnost eh, zatím není dost eh, ten prvek kyberbezpečnosti začleněn. Já tedy z tohoto pohledu vítám vaši iniciativu. Jedna eh, z těch oblastí, kterými se zabýváme eh, ve výboru ITRE, je ten, to kompetentní centrum v oblasti kyberbezpečnosti. Mě by zajímalo, jak vaší strategie bude zapadat také ten aspekt výzkumu. Myslíte si, že to centrum je, přísluš, je dobrou, dobrým opatřením? nevím, jak bude případně začleněno do vaší strategie. E, v této e, oblasti zdá se dost obtížné udržet v legislativě krok s tím vývojem. Jak to chcete nějakým způsobem zajistit, především ve světle revize e, směrnice NSS? Pane komisaři, hodně otázek a přitom vy na to máte pouze pět minut, pokud to dokážete. No, to jste velice štědrý. Předtím jsem měl dvě minuty, teď mám pět, tak to budu jistě schopen odpovědět. Aha, ale mám tady víc otázek, to je pravda, to jsem nepřehlédl. Hodně věcí, dobře. Vrátím se nejprve k tomu, co se mi jeví jako významné. Jedná se o to řízení, eh, sdílení dat. Je jasné, že před námi budeme mít veliký objem dat, které se tady zhmotní a co tedy musíme udělat. Musíme zajistit eh, určitý způsob řízení tak, aby eh, se práce s těmi daty mohla realizovat eh, horizontálním způsobem. Interoperabilita, užívání, sdílení, anonymizace samozřejmě, nové užívání, opakované užívání. Takže myšlenkou je evropský horizontální rámec pro celý kontinent a potom sektorové specializace specificity, eh, což byly ty společné prostory eh, pro data, data common spaces. Každé to centrum bude, eh, každé ten, každý ten prostor bude mít svou vlastní dynamiku. A pak E, prostě definice užívání údajů mezi podnikem a veřejným orgánem. Může to jít oběma směry. To je pro Data Act. E, ten harmonogram je velmi jasný, víme přesně, kam chceme dojít. Takže tolik e, k těm aspektům. Hodně jste hovořili o řízení, hodně z vás o tom mluvilo. Často zazněla otázka, ještě jedna, ta sociální dimenze Eh, dimenze eh, genderu, rovnosti, to můžeme všechno řešit eh, ve chvíli, kdy jsme všichni přesvědčeni, že chceme, co chceme, že to chceme společně a můžeme to ve všech algoritmech zavést a teď ochrana spotřebitelů. Tady už existují určitá pravidla. Ty budou samozřejmě integrována zároveň budou ta pravidla modernizována díky e, těm algoritmům. Například máte dnes, když e, koupíte hračku, tak už prostě je tady celá řada pravidel, které, podle kterých se definuje jeho bezpečnost a tak dále. Podobně to bude existovat i u dat a e, máme prostě soubory pravidel a znobře je známe, takže ještě uvidíme, jak je můžeme adaptovat, zdali to bude schudné. Někdo se ptal na transparentnost, na otázku Číny a Spojených států. Já to řeknu ještě jednou. My dnes máme prostě strategii k těm datům a všechno to proberem prostřednictvím eh, užití těch osobních dat, které vedly k vytvoření těch gigantů, ale jenom právě v oblasti osobních dat. Řada z nich by chtěla využít eh, tento monopol a vstoupit do světa průmyslových dat, ale to je úplně jiný svět. Uvedu příklad například eh, ten, ta, ta, ta firma, jejíž eh, prezident nás navštívil je to nějakých 35 až 40 tisíc eh, eh, zaměstnanců. Velké firmy, eh, tam mají nějakých 150, 200 tisíc inženýrů v Evropě. O tom mluvíme. Nemusíme se červonat, nemusíme klopit oči. Jsou to stejní inženýři, já je znám, jedny i druhé, takže je zapotřebí, aby těto inženýři, kteří představují také naší sílu, máme velké digitální firmy v Evropě, já je znám, takže teď jde o to, aby prostě se e, dostali ku předu ve specifickém využívání průmyslových dat. Jistě budeme mít také příležitost znovu hovořit o 5G, kyberbezpečnost e, jenom stručně, je to naprosto zásadní a otázka e, výzkumu, tak tam to bude mobilizováno prostřednictvím Horizontu Evropa a toho centra a jistě díval jsem se na eh, ten, eh, na tu smlouvu na 10 miliard dolarů na 10 let. Je, je to pro DAPA eh, to, co budou mít do deseti let, máme my, jsme my schopni vytvořit za dva roky. Takže oni se teď docela mezi sebou dost perou a dost je to zlé, je to zajímavé. A my, jsme si, my si dnes dobře uvědomujeme v komisi a já si také e, přeji, aby vy jste to e, vzali za své e, a dávali najevo ten určitý optimismus, Eh, a nebuďme naivní a přestaňme poslouchat všechny ty, kteří nám říkají, že pro, eh, Evropa prohrála válku, Evropa eh, možná prohrála jednu bitvu, a, ale rozhodně ne válku a budeme E, muset zajistit e, regulaci společně. E, já chci říct, že se jedná o koprodukci, to, co vám navrhujeme v následujících měsících a do budoucna. Děkuji, pane komisaři. Můžeme ještě tak trošičku prodloužit ten čas. Já už teď chci poděkovat tlumočníkům za jejich dobrou vůli, ale jde o to, aby těch dalších deset se opravdu drželo těch té jedné minuty. Paní Penk Zelienková. Děkuji, děkuji pane komisaři za vaši prezentaci, za propagaci opravdu ambiciozního digitálního programu. Já myslím, že si všichni uvědomujeme potřebu regulovat nástup těchto nových technologií a také zajistit bezpečnost. Direktoráty Connect a obchod spolupracují ve snaze regulovat eh, služby na cloudu a podobně. Jak eh, bude vypadat vaše interakce s direktorátem FISMA a s komisařem Dombrovským? Jak probíhá vaše komunikace? Také víme, že Evropská komise plánuje přeskum směrnice NIS, a mě by zajímalo z tohoto pohledu, jak hodláte řešit harmonizaci, zvláště povinnosti národních příslušných orgánů ve vztahu k provozovatelům dotčených služeb. Děkuji, děkuji také, kom, pane komisaři, za to, že jste, dnes dosta, že jste se dnes dostavil. A že hodláte řešit problematiku ochrany dat, včetně anonymizovaných dat, a že tedy hodláte vytvářet eh, dedikované platformy umožňující toky určitých typů dat, ale k tomu všemu potřebujete financování. Vy jste se zmínil, jak důležité eh, toto financování je. Jak tyto platformy budou vypadat, kdo je bude spravovat, a kdo bude řešit lokalizaci dat. jak chcete zajistit solidní ochranu spotřebitele. My v této oblasti máme už celou řadu legislativy, včetně GDPR. Znamená to, že tato legislativa ještě nestačí na ochranu spotřebitele. Předsedkyně Fander Leyen již naznačila vývoj tímto směrem. Pan Bellamy, děkuji pane komisaři za tuto prezentaci. Už tady mnoho zaznělo, takže já bych zmínil jeden konkrétní bod. Všichni hm, jsme s velkým nadšením vyslechli vaše prohlášení, že Evropa neprohrála hm, technologickou budoucnost, protože doposavat jsme měli pocit, že se to děje jinde. Takže jaké nástroje nám umožní nyní tu historii eh, globalizace psát spíš než jenom snášet? Mám teď na mysli 5G. 5G to není jenom rychlejší 4G, to je nová architektura. Otázka zní, jak to udělat, abychom mohli postavit ty evropské šampiony v oblasti 5G, třeba v stávajících kurzorech mám na mysli politiku hospodářské soutěže, jak musíme skloubit naši otevřenost hospodářské soutěže, aby spotřebitel si mohl vybrat nejlepší produkt a současně mít strategii, která ochrání naši suverenitu. My eh, nechci žádnou firmu jmenovat, ale zajímalo by nás eh, náš, váš názor, jistě tušíte, koho myslím. Děkuji, paní Stovaký. Komisario, ma il fatto che abbiamo a disposizione delle nuove... Pane komisaři, skutečnost, že máme k dispozici nové technologie, které umožní schromažďovat data o každém občanovi, je zároveň příležitostí i rizikem. Máme určité nežádoucí příklady z jiných částí světa, které by nás měly nutit k zamyšlení A pokud by se Evropa nadále spolehala pouze na nástroje, které provozují firmy, jež nejsou evropské, tak by to asi nebylo žádoucí. Já myslím, že komise by se měla snažit tlačit vývoj tak, aby Evropa byla nezávislá, aby existovaly evropské technologické firmy a tady právě mohou hrát významnou úlohu malé a střední podniky. Včera na zasedání výrobu ITRE však bylo řečeno, že malé a střední podniky mají velké problémy eh, získat přístup k evropským fondům. Co v této věci hodláte dělat? tak aby tady tyto malé a střední podniky neutrpěly eh, současným vývojem. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za to, eh, že jste mezi nás přišel. Já mám dvě otázky z pohledu SND. Já, když jsem tedy vlastně připravoval svoji volební kampaň, jsem měl problém s tím, jak vlastně uplatnit na své aktivity eh, GDPR, která zrovna vstoupila v plat, to nařízení, které zrovna vstoupilo v platnost bez toho, že bych zaměstnal drahé právníky. A za druhé, proč jste zvolili svrchovanost na úkor konkurenceschopnosti? Já bych chtěl regulovat služby na cloudu jakožto určitý segment trhu. Chtěl bych ale zajistit, že tento segment je otevřený, že tam existuje eh, konkurence a nemám zájem na tom, aby vznikal nějaký federální cloud z toho pohledu státu. Děkuji. Já se vracím k tomu, co jste řekl na začátku své prezentace k platformám a jejich zahrnutí na jednotném trhu. Ve všech materiálech, které jsme viděli, tedy o té digitální stránce věci, je zmínka o tom, že celá řada produktů, které přicházejí na jednotný trh, jsou vlastně padělky. Jak, tomu, jak to lze ošetřit novou legislativou pro fungování digitálního jednotného trhu. Jde tedy o produkty, které jsou buď padělané, nebo neodpovídají našim normám. Jak zajistit, že tedy naše požadavky v tomto ohledu budou platit i pro online obchod? Pan Pompar. No, oui. Bonjour, monsieur. Dobrý den, pane Bretone. Děkuji za vaši zajímavou prezentaci. Hovořil jste o významu digitálních technologií ve společnosti a to vyvolává otázky nezávislosti technologií, jejich autonomie a infrastruktur, což je zásadní pro to, abychom eh, jaksi měli svrchovanost nad našimi daty a abychom se chránili před možným vydíráním zvnějšku. Bohužel teď tuto autonomii garantovat nemůžeme. Třeba podmořské kabely přes eh, Spojené království do USA, třeba odhalení pana Snowdena ho, hovoří o kybernetické špionáži těchto kabelů. Takže nevím, jestli máte nějakou strategii eh, evropských podmořských kabelů, aby se to nemohlo opakovat. A kromě toho je potřeba zachovat suverenitu strategických podniků jako Alcatel, Nokia a podobně, a jak je chránit před predací zahraničních podniků. Bohužel ono to v těch publikacích nevyplývá. Můžete se zavázat otevřít data centra v Evropě a nikoli v Silicon Valley? Děkuji, pan Flego. U novom najme prijedlogu proračuna za... Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Ehm, četl jsem nový návrh rozpočtu a v programu Digitální Evropa dochází k poklesu, ke škrtům a nezohledňovaly se priority EU v novém digitálním světě. Takže bez finančních prostředků nebudeme konkurenceschopní vůči eh, gigantům digitálního světa. A na druhou stranu Evropa má obrovský potenciál eh, rozvoje umělé inteligence a mohla by být lídrem v robotice. Tak se ptám, Vzhledem k tomu, že na jedné straně bude méně peněz, jak můžeme, nebo jak chce komise rozvíjet evropský právní rámec pro rozvoj umělé inteligence, který by mohl obsahovat ty tři kompetence, to znamená odpovědnost, inteligenci a technologickou excelenci. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji. Paní Tun. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, my se blížíme konci tohoto slyšení a já bych vám ráda řekla, že vaše zkušenost a zaujetí pro jednotný trh je pro nás naprosto zásadní. A pokud jde o bílou knihu k umělé inteligenci, také to ukazuje jasně, že naše spolupráce jistě bude úspěšná. Ale V rámci komunikace o tom, jak utvářet digitální budoucnost Evropy, mi chybí jeden důležitý prvek – geoblocking. A já si kladu otázku, zda to znamená, že komise není ochotná předložit návrh, který by revidoval toto nařízení. A jestli tedy Komise je připravena vypracovat zprávu pro parlament k této věci do 23. března. Zatím tedy existuje geoblocking, který omezuje přístup uživatelům k určitému obsahu a mě by zajímalo, jestli to hodláte urgentně řešit. Pan Tošerovský. Naše politická skupina tradičně podporuje silný jednotný trh bez vnitřních překážek, ale současně větší otevřenost v mezinárodním obchodě. Strategie pro data hovoří o tom, že v jednotném evropském datovém prostoru bude uloženo a zpracováno více údajů. Nezaděláváme si zde ale touto přísnou lokalizací vlastních dat na problém a odvetná opatření v mezinárodním měřítku? Jak budete hledat balans v regulovaném nebo uzavřeném a otevřeném přístupu v digitálním obchodu a tocích dat mezi Evropskou unii a zbytkem světa? Thank you. Dziękuję. Monsieur Breton, vous avez cinq minutes pour répondre. Pane Bretone, máte pět minut na odpovědi a na závěr, prosím. Pět minut na oboje, dobře. Dobrá. Takže nejprve ty závěry. Děkuji všem, ta diskuze byla nesmírně bohatá. Budu se muset k vám vrátit a jednotlivě do frakcí a po skupinách s vámi hovořit, protože je to spousta materiálu a já s velkým potěšením se vrátím ehm, znovu tak, jak jsem přišel mezi vás dnes jako první. Ehm, co se týče FISMA a otázky ehm, DG Connect, Eh, ohlašujeme devět prostorů, eh, devět společných prostorů DG Connect a FISMA pracují na hodnotovém řetězci ve financích. Také pracujeme na technologiích jako umělá inteligence, šifrování. Eh, a to jsou oblasti čím dál důležitější. Finance se, nebo to je odvětví, které se stává velkým kupcem těchto technologií. Co se týče geoblockingu, to je téma, které vám leží na srdci, to my víme a nezapomněli jsme na to, můžete eh, si být jistá, i pro mě je to priorita a budeme dělat to, k čemu jsme se zavázali, to vám tady mohu slíbit a vrátíme se k tomu. Já jsem rozhodně nezměnil názor na toto téma. Další věc, o které jsem chtěl hovořit, to jsou ty takzvaně vysoce rizikové aplikace. My musíme činit návrhy eh, kritérií, ale to bude potřeba nejprve absolvovat konzultace, abychom si řekli, co jsou vysoce riziková, rizikové aplikace e, s významnými dopady. Tam vyžadujeme velkou interakci. Týká se to třeba dětských hraček. To jsou aplikace vysoce rizikové a mě zajímá, e, co si o tom myslíte, pravidla z odpovědnosti a bezpečnosti platí. Teď uvidíme, jak je rozšířit. Jedna otázka se týkala nezávislosti strategie eh, sítí. Já se nechci nikoho dotknout, žádné firmy. Před několika lety nebo deseti lety jsem byl předsedou velkého telekomunikačního operátora a všichni mi tehdy navrhovali, abychom prodali Eh, naši eh, jaksi projekt G3 a já jsem to odmítl, říkal jsem, že to je strategicky zásadní pro Evropu a dnes máme tu flotilu, která je nejúčinnější a máme nástroje potřebné pro naši suverenitu a musím při vší skromnosti říci, že o tom něco vím. A co se týče datacentra, ano, já bych si přál, aby naše data, hlavně průmyslová, byla skladovaná a zpracovávaná v Evropě, kapacity na to máme a e, to je právě taky cílem této strategie, což neznamená, že bychom nepůsobili v otevřeném světě, který když bude respektovat pravidla e, VTO spolu našimi pravidly. Prostě máme vlastní pravidla. Můj problém je, že musíme jasně stanovit naše pravidla spolu s vámi a ta budou platit na všechno, včetně i v rámci našich existujících dohod. Nejde o protekcionismus, ale prostě jde o to, že že jsou některé aplikace rizikové, tak jako třeba v případě 5G, pane Bělamí, tam jsme řekli, že existují kritéria, která kvalifikují určitého dodavatele ehm, a jak se chránit e, a pokud ten dodavatel nemůže e, splnit ty požadavky, tak prostě bude vyloučen z provozování nikoli regula, nejenom regulátorem, ale i operátorem ehm, telekomunikačních služeb, který zodpovídá za zpracování dat svých klientů klientů, takže je jasné, že eh, je potřeba samozřejmě zachovat konkurenceschopnost a to ostatně sleduje paní Vyšleger, která také sleduje vývoj tohoto rámce z pohledu digitálního vývoje o němž jsme dnes odpoledne hodně hovořili. Hodně otázek se týkalo malých a středních podniků, myslím, že to jsem vysvětlil už dost. Všechno, co děláme, chceme, aby bylo prospěšné hlavně pro malé a střední podniky, budeme na to dbat a hlavně v oblasti implementace řídících systémů a struktur eh, legitimní otázky, co se týče ilegálních produktů. Ano, eh, dnes běží úvahy o eh, eh, falšovaných výrobcích nebo zakázaných, zakázaném zboží. Tam to, je týka, to je, se týká oblasti regulace a kontroly ex ante. Mm, to se týká regulace trhu a tam eh, to já mám v kompetenci a mám v úmyslu se tomu věnovat. Takže tím bych uzavřel svoje závěry a odpovědi. Děkuji. Děkujeme velice, pane komisaři. Děkuji také kolegům. Vy jste dnes eh, odprezentoval dvě hlavní priority pro vaše legislativní období, včetně toho digitálního masterplánu. My tedy opravdu potřebujeme soudržná pravidla a jasnou komunikaci, potřebujeme eh, spolupracovat s členskými státy, s parlamentem a tak dále, abychom vytvořili prostředí, ve kterém naše podniky mohou růst a úspěšně konkurovat. My se tedy budeme těšit na další kroky a vzhledem k tomu, že ta digitální revoluce je nevyhnutelný vývoj, musíme spolupracovat tak, abychom minimalizovali hrozby a maximalizovali příležitosti. Děkuji.